Monsieur le président de la commission. Vážený pane předsedo komise, vážený pane komisaři, pane předsedo Gualtieri, vážení kolegové, dámy a pánové. První, eh, první pokyn z mé strany, prosím o ticho. Prosím o ticho. Toto je velice důležitá schůze, je veřejně přístupná, proto také zdravím eh, veřejnost a ostatně také schůze vysílána po internetu, takže všechny zdravím. Bohužel z důvodů, které znáte a které chápete, začínáme se spožděním. Chci poděkovat panu předsedovi Junkerovi i panu Pieru Moskovisimu, že souhlasili s tím, že o čtvrt hodiny posuneme začátek schůze původně plánovaný na 10 hodin, ale ve skutečnosti nemáme jen čtvrthodinové, ale přímo půlhodinové spoždění. Pokusíme se práci zorganizovat, jak nejlépe to bude možné, aby vše proběhlo tak, jak s tím bylo původně počítáno a abychom mohli dát slovo všem řečníkům, se kterými se počítá. Chtěl bych poděkovat eh, velmi vřele, zejména, zejména panu předsedovi Jean-Claude Junckerovi, protože toto je vlastně premiéra. Já jsem v parlamentu již dlouho a myslím, že v předchozí práci parlamentu se ještě nikdy nestalo, aby přišel předseda komise sám na společné zasedání dvou výborů, výboru Ekon za předsednictví pana Gualtieriho a, e, před, a, a výboru Tax. A, a, e, čili toto je opravdu e, velice důležité a my si toho velmi ceníme. Samozřejmě, že to je způsobeno tím, tou velkou závažností tématu. Původně tady byl skandál, který vyprovokovala odhalení takzvaného LuxLeaks. Jak víte, pane předsedo komise, parlament si přál politicky reagovat a to tak, že vytvořil zvláštní výbor tax pracující ruku v ruce s výborem Ekon s dvojím mandátem. Za prvé šetřit, co se eh, děje v podstatě ve všech 28 členských státech, kromě toho, co se děje v samotném Lux Leaks. To znamená, jaké podmínky, jaké daňové podmínky a administrativní podmínky z hlediska fiskálního platí pro velké podniky. A na základě tohoto zjištění pak má výbor předložit konkrétní návrhy. Současně také reagovala eh, velmi rychle i komise a důležité je, abychom nyní, když jsme vypracovali návrh zprávy a když jsme formulovali konečné závěry, tak je důležité, abychom slyšeli také eh, stanovisko i prezentaci návrhů ze strany komise. Chci vám poděkovat eh, za spolupráci s panem Festager, s panem Moskovisy, ostatně paní Festager přijde do našeho zasedání hned po vás. A ostatně kolegové se zmíní o tom, že máme určité problémy se získáním některých dokumentů od jiných institucí. A e, své úvodní vystoupení skončím tím, že řeknu, že důležité je, abychom udrželi politický tlak a abychom postupovali co nejrychleji. Aby bylo možné, aby Eh, všech 28 členských států, protože jde o fiskální otázky, potřebujeme jednomyslné rozhodnutí, abychom tedy schválili potřebné reformy na základě návrhů, eh, které předkládají a které jistě naše zpráva ve velké míře přejme. A nyní dávám slovo panu Gualtierimu, který bude předsedat první části našeho zasedání. Chtěl bych eh, upozornit, že ve shodě s panem předsedou Junkerem a vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, navrhujeme, aby tady byla dvě kola řečníků. První kolo umožní mluvčímu každé politické frakce vyjádřit své názory, bohužel omezeno to je pouze na dvě minuty a pak na to budeme následovat odpovědi a pak proběhne druhé kolo a zase odpovědi. Prosím, pane předsedo. Děkuji, Alene. Také já bych chtěl velmi vřele poděkovat a srdečně přivítat pana Jean-Claude Junckera i pana Piera Moskovisiho za to, že jsou tady a že přijali toto eh, pozvání na velice důležitou výměnu názoru. Výbor Ekon eh, velice dobře spolupracuje s výborem tak se Eh, odvádíme velmi dobrou a důležitou práci. My pracujeme na té legislativní stránce věci u těch eh, bodů, eh, včetně automatické výměry informací a včetně dalších velmi důležitých dohod. A také máme naši legislativní zprávu, kde, myslím, všichni velmi si ceníme toho, co řekl předseda Juncker, že ehm, tato Evropská komise je politická komise a že sleduje velmi důležité ústavní eh, změny a také pozitivně ovlivňuje vztahy, které eh, máme a podle našeho názoru i bychom měli mít. V legislativní oblasti, eh, v legislativní úlohu se hrává parlament a tady je velmi důležitý kontakt eh, s komisí. Velmi si cením akčního plánu, jak vidíte, my v našem legislativním návrhu máme některé ještě ambicioznější návrhy a E, očekáváme, že e, komise to všechno náležitě zváží. Tak tedy děkuji vám a začneme e, naše zasedání s předsedou Jean-Claude Junckerem. Prosím. Pánové předsedové, paní zpravodajko, pane zpravodaji, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, pane komisaři, Eh, pan předseda Lamasur řekl, že to není obvyklé, aby předseda komise přišel eh, na takovéto zasedání. No já si naopak myslím, že to je zcela přirozené. Já už říkám a řekl jsem, že boj proti eh, vyhýbání se daní, obcházení daní, to je velice důležité téma. Je to mezi prioritami komise a je to mezi prioritami předsedy komise, tak je tedy normální, že Eh, komi- že předseda komise i příslušný komisař pro fiskální otázky přijdou na vaše zasedání, na zasedání eh, této části parlamentu. Evropská komise, které mám tu čest eh, předsedat, má právě boj proti daňovým únikům mezi svými deseti prioritami. My chceme jasnou transparentnost v oblasti daní přejeme si v Evropě fiskální transparentnost, protože by celý trh byl neúplný, kdyby právě fiskální oblast zůstala roztříštěná a zůstala by takto eh, netransparentní. Chceme tedy doplnit ten trh tam, kde je to potřeba, konkrétně v našem případě ve fiskální oblasti. A když hovoříme o fiskální oblasti, tak samozřejmě máme také na mysli eh, fiskální eh, pravidla pro podniky. Tady si přejeme co nejvíce koordinace a harmonizace. Do jisté míry je to test pro naši vůli, kdy chceme žít společně eh, ve podmínkách, na kterých jsme se dohodli. Když jsem se stal předsedou komise, eh, Evropské komise, neobjevil jsem nově téma fiskální. A ti, kdo se tomu již usmívají, zejména tady dva poslanci za zelené, které tady přímo vidím před sebou, eh, tak vás ujišťuji, že já o tom hovořím Eh, protože eh, jsem jistě přišel s tímto tématem do kontaktu iž v předchozích eh, funkcích. Neobjevuji nově fiskální téma. Já jsem v zemi, kterou znám nejlépe, jsem se těmito otázkami zabýval. Připomínám, a i vy to jistě víte, když jsem předsedal v roce 91 radě ECOFIN, to je před 24 lety, Eh, když jsem tehdy byl mladým ministrem financí, tak se mě podařilo přesvědčit všechny členské státy, abychom harmonizovali DPH a spotřební daně. A to i přesto, že tady byla velmi silná vůle, eh, vycházející zcela jiným směrem. Přesvědčit eh, Brity, že Eh, kteří tvrdili, že Evropa se nemá co zabývat daněmi. To bylo velké úsilí a nikdy na to nezapomenu. Eh, v, v roce 1997 eh, na radě ECOFINu jsme také stanovili deontologický kodex pro tuto oblast a otevřeli jsme cestu směrem k harmonizaci v této fiskální oblasti, která se pak dále konkretizovala. Dále připomenu, ale i to víte, že eh, Rada eh, ECOFINu v roce 2005 plus Rada Evropy, eh, plus Evropská rada schválili příslušné kroky v této oblasti. Já tehdy, ale i dodnes jsem se domníval, že fiskální oblasti je třeba připisovat stejnou důležitost jako otázkám měnovým či ekonomickým v obecném slova smyslu. Jakožto eh, předseda eh, Evropské rady v roce 2005 jsem nebyl eh, úspěšný, ale už nevím, které vlády byly pro. Nevím už, které vlády byly proti. Já si jen Vzpomínám, že tehdy Evropský parlament podpořil eh, tuto snahu v roce 2005. Ovšem, eh, tuto myšlenku jsem v roce 2005 eh, neprosadil, ale opět tuto myšlenku dávám, nebo jsem dal do přípravných prací, které vedly k Lisabonské smlouvy. Jak říkám, nespomínám si, kdo byl pro a kdo byl proti, ale to nevadí. Dnes znovu říkám, že jsem přesvědčen, že chceme-li fiskální otázce v Evropě dát stejnou důležitost jako jiným otázkám, pak je zapotřebí, abychom se k té myšlence znovu vrátili, abychom vytvořili fiskální výbor, který by sledoval Eh, práci skupiny o deontologickém kodexu a abychom sledovali práci ministrů financí. Já věřím, že si tuto myšlenku zapamatujete. Je to totiž velmi rozumná myšlenka. Během volební kampaně i během předložení hlavních orientací a směrů eh, vždy se kladl, doje, kladl důraz na boj proti daňovým unikům. A také v listopadu loňského roku jsme se dohodli, že budeme věnovat veškerou prioritu eh, těmto strategiím boje proti fiskálním unikům, zejména nadnárodních společností. Komise předložila celou řadu postupů a řízení eh, proti některým členským státům, včetně eh, proti té zemi, kterou znám nejlépe. A jistě víte, že ta řízení, která probíhají, prostě postupují svým tempem eh, pod vedením komisařky Festergové, která se toho velmi energicky ujala a která v této věci má obrovskou samostatnost. Nepotřebuje ani mé pokyny, ani mé rady, Eh, protože eh, ví, o jaké otázky jde. Já se do těchto řízení nepletu a nevměšuji. A nemám ani důvod se do toho vměšovat, protože tady je eh, pro každého komisaře velká velký prostor samostatnosti. E, tady e, země, ze které já pocházím, je předmětem takového řízení. Tím spíš je důvod, abych se do toho nikterak nevměšoval. Musím se zcela zdržet už z těch deontologických důvodů, které jsou zcela zřejmé. A pokud jde o to ostatní, mám povinnost konat e, s komisařem Moskovisim. Máme prostě povinnost konat. Na jedné straně zdržet se vněšování do řízení, ale na druhé straně konat. A nepochybujte o naší, um, našem odhodlání bojovat proti daňovým únikům. Zavázali jsme se, že pokročíme vpřed v daňové koordinaci i případně v daňové harmonizaci. A také důkazuje to uh, automatická výměna informací um, o uh, těch textech rulings. Komisař Moskovi se předložil návrh směrnice, o které si přejeme, aby byla co nejrychleji schválena. A myslíme, že eh, také záměrem lucemburského předsednictví je postarat se o to, aby bylo možné v říjnu přijmout eh, příslušná rozhodnutí eh, text rulings, které sami o sobě nejsou špatné, protože dávají podnikům možnost eh, předvídat do jisté míry věci, což eh, hospodářské subjekty velmi potřebují, zejména v rozhodnutích o investicích, tedy ty tax rulings, eh, ty předběžná rozhodnutí, to jsme tady viděli. Viděli jsme, že to přináší určité aspekty, kdy je možné věci lépe kontrolovat. Chtěli bychom tedy, eh, aby se eh, tento jev eh, mohl ukončit. My jsme tyto představy předložili na zasedání G20 v listopadu a musím říci, že mm, reakce ostatních nebyla tak nadšená Eh, jak bych eh, očekával. Prostě potřebujeme globálnější pravidla, ne pouze evropská, ale globálnější pravidla. Když se nám nepodaří přelož, přesvědčit partnery z G20, musíme to alespoň my na naší úrovni udělat sami pro naše vlastní prostor. Řekli jsme, že se budeme eh, snažit o to, aby ve fiskální oblasti, ve zdanění podniků byla společná pravidla z hlediska daňového základu a na tom také eh, velmi odhodlaně pracujeme. Eh, požadavek růstu, eh, potřeba větších investic, vzhledem k tomu, že investice hodně zpomalily v Evropě, potřeba věnovat velkou pozornost vývoj zaměstnanosti v Evropě. To všechno nás vede k tomu, že zdanění podniků nesmí brzdit to celkové úsilí o růst. A proto, jak už jsem řekl v této věci, bude třeba ještě dokončit vnitřní trh. Náš dnešní systém je systém, který je nečitelný, nespravedlivý. Jsou někteří, kteří ztrácejí právě proto, že tady je eh, nedostatečná čitelnost. A pak jsou tady ti, kteří získávají právě proto, že se mohou skrýt za eh, velmi různorodé národní pravidla, která vedou k tomu, že tady ve fiskální oblasti vládne přítmí, příšeří, eh, kterého někteří využívají. Proto musíme mnohem lépe regulovat i oblast rozhodnutí Eh, nadnárodních eh, společností, které mají obrovské nadání velmi inventivně aplikovat fiskální pravidla. Eh, právě proto, že využívají odlišnosti národních pravidel, právě proto, že používají ehm, různé administrativní, fiskální postupy, právě proto musíme do této oblasti vnést pořádek. Je to oblast, která je teď neuspořádaná a nečitelnost vede velmi, ná, přináší velmi nákladné ehm, ehm, aspekty, vynálezají se stále nové a nové nástroje, jak eh, toho využívat. Svět je globální, eh, světová ekonomika je digitální, je nesmírně mobilní a právě proto my musíme eh, konat a musíme zdůrazňovat, že členské státy EU musí rozvinout mnohem užší spolupráci, než která zde doposud byla až do dnešního dne. A především konstatujeme, a to už je dobré znamení, konstatujeme, že tady je celosvětové úsilí e, boje proti fiskální optimalizaci a e, snaha o boj proti e, daňovým únikům také Eh, v dalších eh, mm, eh, prostředcích. Vidíme, jak dochází k velkým snahám převádět zisky tu či onde podle toho, jak je to daňově zajímavé. A proto je třeba aplikovat i spolupráci v rámci OECD a v dalších Eh, rámcích. My všichni patříme do jednoho vnitřního trhu a proto je třeba, abychom vyvodili jasné eh, body, které umožní evropský přístup, eh, který bude udržitelný, proveditelný a bude se stahovat na zdaňování podniků. To neznamená ovšem, že by se tímto měla ukončit eh, hospodářská soutěž mezi eh, různými podniky, to určitě eh, ne. My jen chceme ukončit nekalou fiskální konkurenci. Eh, můžeme říci, že eh, pan komisař tady předložil návrhy, které se již zabývají celou řadou základních principů. První z nich je, že zisky musí být zdaňovány tam, v těch zemích, kde byly tyto zisky vytvořeny. Druhý princip se týká toho, že nesmíme ztrácet ze zřetele, že Eh, fiskální aspekty musí eh, podporovat i naši politiku ve prospěch evropských investic a že tady také je možné odečítat určité náklady a vytváří se eh, také princip, který zajistí právní jistotu. To všechno je předpoklad pro to, aby evropská ekonomika se mohla opětovně rozvíjet a růst, tak jak je to zapotřebí. Důležité je, abychom velmi rychle dospěli k dohodě o výměně informací, tedy automatická výměna informací v oblasti fiskálních rozhodnutí, eh, které mají přeshraniční dopad. Důležité je, abychom se dohodli o hlavních směrech akčního plánu v oblasti eh, fiskální. To komisař Moskovici předložil 17. června tohoto roku. Je to plán, který eh, ukazuje hlavní oblasti konání, aby vše bylo transparentní a já myslím, že Pierre sám toto všechno podrobně eh, vyloží, jaké eh, cíle nás tady vedou. Já už k tomu tady další časový prostor nemám. Jen ještě dodám, že bude třeba, abychom urychlili práci v oblasti Eh, konsolidovaného základu pro zdanění. Eh, komisař Moskovi si předložil plán, který má několik etap a on sám to také bude dále definovat. Konsolidace tady je eh, oblast, na které pracujeme a doufám, že se brzy dokážeme shodnout na principech, které budou společným základem, aby bylo možné ukončit ten zmatek Pan eh, předsedo, začujete mi, že už jsem vyčerpal eh, svůj čas. Já to, to přijímám, neboť si přeji, abychom měli i prostor pro diskusy. Určitě budete mít eh, i otázky na Luelix a já budu-li schopen, rád odpovím. Nechci vás připravit o to potěšení klást mi otázky. Thank you to president. Děkuji panu předsedovi Jean-Claude Junckerovi a nyní má slovo pan Pierre Moscovici. Já budu stručný, vážené dámy a pánové. Chci připojit své poděkování. Návrh zprávy je velmi solidní a ty informace jsou vítané. Je to zdroj inspirace pro další práci komisi, komise. Fiskalita je prioritou pro komisi s ambicí eh, skutečné revoluce transparentnosti, efektivity, revoluce také zjednodušení. A aniž bych chtěl být příliš dlouhý, chtěl bych se vrátit podrobně k eh, třem aspektům CCCTB, spotřební daň a efektivní zdanění. Společný konsolidovaný daňový základ eh, u právnických osob jsem rád, že komise podpořila oživení tohoto záměru. Jak víte, je to návrh, který je na stole rady dlouhá léta a zatím se nedospělo k dohodě. A jsem přesvědčen, že postupné obnovení, oživení umožní výhodně využít tohoto návrhu. Jak řekl Jean-Claude, realismus velí, abychom neopakovali chyby minulosti, abychom nestratili ze zřetele konsolidaci, ale začali společným daňovým základem. Je třeba eh, tedy využít projekt BEPS v Evropské unii a to také eh, reaguje na vaše doporučení koordinovaných kroků, zejména v oblasti opatření proti zneužívání. A naše, naše, naš postoj bude vycházet z eh, diskuse na radě, zejména pokud jde o definování pro výzkum a vývoj. A musíme také vlastně bojovat proti zadlužování. na čase, abychom jednali, abychom ukončili veškeré zneužívání. A CCCTB je nejlepším nástrojem jak v oblasti efektivity i transparentnosti. A za tímto účelem musíme připravit kvalitní návrh, který dá chuť členským státům vyjednávat. Ta chuť zatím moc neexistuje. Pokud jde o daňovou transparentnost a reporting podle jednotlivých zemí. Vím, že vaše výbory tomu přikládají velký význam. A pokud je o transparentnost, jsem rád, že váš návrh zprávy podporuje návrh směrnice o předběžných daňových rozhodnutích, což má být schváleno radou do konce roku. Budu konkrétnější, po poslední radě neformálního ekofinu v Lucemburku má to být schváleno při dalším ekofinu 6. října, aby to bylo realizováno od počátku roku 2016. Není přijatelné, aby Evropská unie vlastně s tím přišla až po OECD. A to, co bylo zase to v Brisbane, vážený předsedo, tak eh, od té doby se začíná hovořit o celosvětových normách. To jednání probíhají a se spolupracujeme s lucemburským předsednictvím a mám plnou důvěru. Je tam ještě několik eh, problémů, ale komise, a já vzpomínám na první slyšení ve výboru, tak komise se musí skutečně zapojit do toho mechanismu a komise jako regulátor vlastně bude zajišťovat efektivní výměnu informací. Víte, že osobně dávám jasně přednost, pro, aby zveřejnění informací po jednotlivých zemích se stalo realitou. A tyto kroky se musí opírat o dopadovou studii a i zde musíme mít na paměti ekonomickou efektivitu, fungování vnitřního trhu a finanční služby. Veřejná konzultace, kterou vede, kterou vede kolega Jonathan Hill, tak právě skončila a stane se základem pro úvahy na začátku dalšího roku o následných krocích. A je třeba sladit požadavky transparentnosti a efektivity. Já jsem přesvědčen, že nejsou v rozporu, ale transparentnost, která by přidusila investice a konjunkturu v Evropě, by nebyla efektivní. A investice bez transparentnosti naopak by nebyly na úrovni očekávání občanů. Třetí věc, efektivní zdanění. Jsem velmi vděčný zvláštnímu výboru za podporu efektivního zdanění zisku, které, které jsou generovány v Unii. My jsme o tom hovořili na neformálním ECOFINu za lucemburského předsednictví. O co vlastně jde? odmítnout stav, kdy podniky, které vytvářejí zisk, vytvářejí bohatství, neplatí vůbec anebo velmi málo daně tam, kde působí. Někdy bojujeme se systémy, které brání dvoj, dvojímu zdanění. A tady je vlastně dvojí nezdanění. A to není přijatelné a v nejkratší době se chceme soustředit na pravidla proti zneužívání v no- novém návrhu směrnice a nechceme eh, upadnout eh, k minimálním sazbám. Jde o skutečné efektivní zdanění. Na Ecofinu jsem zdůraznil, že skupina pro kodex chování má upřednostnit eh, efektivní zdanění a pokud jde o jurisdikce třetích zemí. Tady jsem vděčný z vašeho výboru za podporu komisi. Její práce byla užitečná a tím lépe je naší snahu na zakrytou seznamu překonat tento typ chování. Musíme jít dále a kromě tedy tohoto seznamu, který byl zveřejněn v červnu, já navrhuji, abychom zahrnuli vypracování společných kritérií a sankcí vůči těm jurisdikcím, které nechtějí spolupracovat. A závěrem, nechci tvrdit, že pokrok nastane ze dne na den, ale děláme všechno pro to, abychom postupovali co možná nejrychleji. Ta otázka je složitá a je to vše ve znamení jednomyslnosti, tedy pravidlo, které má určitá omezení. A jako komisař pro fiskalitu disponuji veškeré podpory komisaře Junckera a celé komise my se snažíme při přivednutí k její nezávislosti také ve spolupráci s komisařkou Vestarágerovou. My závisíme na radě samozřejmě, pokud je o schválení těchto kroků. Bez politické vůle nedojde ke změně. A proto vaše zpráva, proto vaše podpora, proto vaše zásahy jsou tak důležité. A abych to řekl zcela upřímně, velmi vítám tlak zvláštního výboru a Evropského parlamentu na členské státy. Protože zcela otevřeně, i když toto jednání je veřejné, my to skutečně potřebujeme. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci. Thank you very much. Děkuji vám, pane komisaři Moskovici. Jsem rád za vaše závěrečná slova. A nyní je čas na otázky. A já bych chtěl požádat kolegy, aby přísně dodržovali řečnickou dobu, což je dvě minuty pro každého. palc. Děkuji vám, pane předsedo, pane předsedo komise, pane komisaři. Děkuji vám za to, že jste eh, dnes zavítali do společnou schůzi našich obou výborů. Velice si toho vážíme. Chtěl bych se vás zeptat na něco, co vychází z mého praktického života a zkušenosti poslance. A já eh, bych vás také rád eh, vzal na návštěvu středně velkého podniku v Německu, v Lucembursku, kdekoliv EU. A eh, představte si, že si po té prohlídce sedneme ke stolu a ten podnikatel se vás jako předsedy Eh, se zeptá, eh, proč my eh, jakožto malé a střední podniky, musíme platit u nás doma daně v plné výši, zatímco ty velké nadnárodní koncerny mají spoustu možností si svou daňovou zátěž přiblížit nule. Nebylo by možné zavést alespoň nějaké minimální standardy, jako třeba eh, společnou, společný vyměřovací základ pro eh, všechny velké firmy. A proč třeba takový ten, to podávání hospodářských eh, zpráv v každé zemi, proč to pořád ještě neexistuje? Mě by skutečně zajímalo, jak byste takovému malému či střednímu podnikateli odpověděl, pane šéf komisaři. Děkuji, paní Eliza Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit v portugalštině. Jako spravodajka, jedna ze spravodajů, chci říci, že se potvrdilo to, potvrdili ty informace z těch takzvaných LuxLeaks a e, navíc jsme konstatovali, že něco takového je v podstatě běžná praxe v zemích Evropské unie. To znamená, že e, my, můžeme, my nemůžeme mít společnou měnu, společný trh, společný politický projekt, jestliže některé e, země si tady prostě, pardon, některé firmy si prostě mohou vybírat, kde jaké daně budou platit a zda vůbec. Tady je třeba změnit eh, směr vývoje a je třeba o tom debatovat i s komisí. Nicméně, abychom vyvinuli politický tlak na ty, kteří dosud blokují tuto agendu, k tomu potřebujeme informace. A při naší práci jsme narazili na to, že informace se zde utajují utajují proto, aby se e, s tímto problémem dalo pohnout. V 90. letech jsme určitý pokrok měli, třeba takový etický kodex, to je vhodný příklad dosaženého pokroku. Ale situace po 90. letech se vyvinula tak, že dnešní stav je podobný džungli. My, jakožto zástupci občanů, musíme nyní vyvíjet politický, druk, politický tlak na komisi, aby se věnovala této agendě, ale také na členské země, kteří se schovávají za požadavek jednomyslnosti v radě. My potřebujeme transparentnost. Děkuji. Nyní Bent Luke. Pane Ukré, tento výbor vznikl kvůli skandálním důkazům pro to, že velké podniky, zejména nadnárodní podniky, provozují, provozují eh, neplacení daní a to víceméně legálním způsobem. Eh, proto eh, my jsme, poněvadž je to složité, šli cestou regulace státní pomoci podniku. Nicméně příliš to nefungovalo. My jsme tady nehovořili o tom, zda tady hovoříme o nepovolené státní podpoře, ale hovoříme o technikách, jak se vyhýbat placení daní. Nicméně to je otázka vaší kompetence. Co komise bude do budoucna dělat, aby eh, eh, zabránila nepovolené státní pomoci v podobě vyhýbání se placení daní? Samozřejmě, že daňové záležitosti jsou v kompetencích národních států. Na druhé straně tady máme ovšem kompetenci evropských institucí za fungování společného trhu a to je také eh, kontrola mm, povolených či nepovolených státních pomocí. Komise víme, že by si přála harmonizaci daní, což já eh, osobně odmítám, ale samozřejmě my můžeme mít různé názory. Mě by zajímalo, co chcete dělat proti nepovolené podpoře. To znamená, proti finančním pomocím, které zvýhodňují jedny podniky proti druhým. Eh, Toto, eh, my, my zde máme tedy Eh, společný trh, který přesahuje hranice státu. Souhlasil byste se mnou v tom, že kdykoliv se podnik přemístí eh, z eh, dosahu jednoho práva do dosahu jiného práva, jestli by se nemělo přeskoumat, zda zatím nestojí nějaké daňové zvýhodňování. Pane Toyer, děkuji je velice důležité, že jste dnes zavítali do našich výborů. Daňová politika, eh, jak jsme zjistili, často eh, funguje na základě daňových eh, dohod a pomocí nich se nabízejí úniková vrátka pro neplacení daní a je to velice, velice častá praxe. To je jenom pro některé běžné, běžní občané a malé firmy tyto výhody nemají. Vy jste o tom hovořil už eh, jako ministr financí eh, v Lucembursku. Mě by zajímalo, jestli tedy náhodou čas, čas na to, aby ta nesvatá aliance velkých, konkre- velkých koncernů a velkých poradenských firm, jestli není třeba proti ní něco udělat prostě kdo to vynalezl, eh, toto lákání firem a jejich fiktivních eh, sídel. Podporoval jste to. A co ty poradenské firmy? Už 20 let se o vyhýbání se placení daní ze strany velkých koncernů Eh, hovoří na radě, a to už 20 let, ale tím se problém neřeší. Někdo to blokuje, eh, vy říkáte, že si na to už nespomínáte, eh, ale přece existují záznamy a v těch záznamech musí být zapsáno, kdo co udělal. Proč nám bráníte v přístupu k těmto protokolům? Vy tvrdíte, že jste bojoval za dobrá řešení, ale my se potřebujeme podívat do vašich aktů, Eh, my jsme demokraticky zvolený parlament a žádáme tedy přístup k těmto dokumentům. To prostě nejde, aby nám bylo bráněno přístupu k těmto eh, dokumentům, když vy sám si nemůžete vzpomenout, jak to tenkrát bylo. Děkuji, Fabio de Mazi. Pane Junkere, Veronika Pužol, camburská novinářka, říká, že pan Kreke, budoucí eh, ministr pro hospodářství, eh, že tedy z jeho zprávy eh, bylo odstraněno několik stránek, které bylo, by byly vnímány jako příliš riskantní vzhledem evropskému právu pro Lucembursko. Eh, Lucemburská vláda toto de- dementuje. A pan Kreke nadále tvrdí této novinářce, že vy tyto stránky máte k dispozici. Mě by tedy zajímalo, jak to je. Kdybyste nám tedy řekl pravdu, eh, tak to by z vaší strany jako předsedy komise byla jasná podpora pro náš výbor. Čili eh, a pokud někde tedy ty stránky jsou, jestli byste je pomohl vyhledat. Druhá otázka. Je to pravda, že v době Vánoc když jste byl zodpovědný eh, v Lucembursku eh, s eh, kdysi šéfem Commerzbank a nyní v Luxéru, Zda jste se tedy bavili o tom, explicitně tedy o daňové zátěží Commerzbank. Je to skutečně tak? Jak to hodnotíte dneska, eh, jakožto předseda komisa? Ještě závěrečná otázka. Jak hodnotíte to, že Antoine Tour a také žurnalista Perhen byli v Lucembursku obviněni a jaké závěry z tohoto vyvozujete v souvislosti s ochranou whistleblowerů, protože komise navrhla příslušnou směrnici. Děkuji. Děkuji. Sven Giegold. Pane předsedo, když jste se eh, v roce 89 eh, nastoupil do úřadu, tak eh, došlo k tomu, že Eh, u některých firm eh, se eh, výkazy zisků za vaše funkční období zvýšily z 0 na 10, či na 10%, přičemž se jedná o výkazy zisků v Lucemburku. Vy jste pro transparentnost slovně, ale bohužel komise nám ne představila, neposkytla dokumenty ze zasedání, zápisy zasedání k etickému kodexu, eh, kde se hovořilo o tom, co mají evropské instituce udělat pro to, aby tato neférová konkurence skončila. Zajímalo by mě, zda jste připraven nám poskytnout tyto dokumenty za čestný podmínek. Hovoříme o nejméně pětistech stránkách zápisu ze schůzí eh, od eh, roku 98. Jenom eh, velice málo lidí mohlo do toho nahlédnout, ale nesměli si to vzít, vzít kopie, nesměli si dělat poz, poznámky. Jste ochoten poskytnout nám za čestných podmínek tyto dokumenty, eh, poněvadž přístup dokumentům, pokud se odpírá, tak to narušuje pověst demokracie. A další otázka. Jestliže tyto dokumenty nechcete dát k dispozici tohoto, tomuto výboru, nebo eh, pokud nebudou zpřístupněny aspoň za eh, zpřístěný bezpečnostní opatření, nemůžeme eh, plnit svůj mandát, nemůžeme pracovat této práci. Děkuji. Pone pirmininke, Pane předsedo, pane komisaři, je zřejmě přirozené, že některé členské státy eh, podporují daňové uniky a vyhýbání se daní z důvodu, aby přilákali velké nadnárodní společnosti. A na první pohled se může zdát, že je to běžný postup. Avšak ve skutečnosti tento normální postup nabírá nebezpečného rozsahu. A chtěl bych se zeptat, pane Junkre, zda máte na mysli opatření, jak tento postup omezit, případně řešit případ těch, kteří připravují taková pravidla. My jsme vícekrát uvedli, že Členské státy neodpovídají, když jsou žádány o informace, pokud jde o jejich praxi v oblasti danění. Některé státy chtějí zůstat daňovými ráji, ale všechny členské státy jsou stranami nejdůležitějších smluv a sedm členský stát ignoruje tento požadavek úplně. Pane předsedo Evropské komise, jaká opatření jsou třeba, ze strany Evropské komise, aby splnila svou úlohu strážkyně smluv a zajistila plné uplatnění ustanovení smlouvy a aby zajistila také eh, lojalitu a dobrou spolupráci. Pane Juncker, pečlivě jsem naslouchal eh, vaším slovům o komisaři, který odpovídá za hospodářskou soutěž. podporují, ale, podporují, ale nezasahují do její práce. Pan Mono. Dobrý den, pane předsedo. Vítám vaši přítomnost. Náhoda v kalendáři někdy krutá. Několik metrů odtud vaše komise právě eh, nechala zaregistrovat text o kvotě pro migranty. Ve jménu čeho jednáte? Ve jménu humanismu, ve jménu solidarity s těmi, kteří trpí. Všechny země by měly nést tíhu migračních toků, ale vaše, váš humanismus je proměnlivý, protože pokud jde o veřejnou zátěž, o to jste se 20 let nestarali. Když jste organizovali daňové uniky nadnárodní společnosti ve prospěch vaší země Lucemburska. Kde byla vaše evropská solidarita? Každý sám pro sebe a nekalá soutěž se staly vládními zásadami. A dnes nám vysvětlujete, jak máme bojovat proti daňové optimalizaci příkladným způsobem. Skvělé, ale přejděte k činům. Mám tady dvě otázky. Za prvé, vysvětlete velmi jasně, jaká byla vaše osobní úloha jako ministra financí a premiéra při e, realizaci LuxLeaks. A kdo rozhodl politicky o tom, že lucemburská ekonomika se plně otevře to, této formě zvoní. Existovaly určité klíčové pokyny z vaší strany pro tyto mechanismy a setkával jste se osobně s představiteli velkých podniků. Premiér země nemůže ignorovat tyto věci, pokud jde o desítky miliardů, tedy je lidské se mílit, ale pokračovat v omilu je ďábelské. Nechci, abyste již hovořil o budoucích řešeních. Vy budete vysvětlovat, že zítra bude komise holit zadarmo. Mně jde o odškodnění francouzských daňových poplatníků, kteří byli podvedeni daňovými ztrátami po dobu 20 let. Jak chcete napravit daňové škody, kterou způsobila vaše politika vašim evropským partnerům? Zahájila Evropská komise pracovní skupina. Děkuji, pan předseda přerušuje. A nyní dáme slovo panu předsedovi Junkerovi a komisaři Moskovic, Moskovicimu. Prosím, máte slovo. E, schází nám čas. Ale minimálně 20 otázek bylo položeno. Takže se pokusím být co možná nejstručnější, což vám dá možnost e, zjistit, zda bylo nebo nebylo odpovězeno. Eh, k tomu panu kolegovi Basovi eh, chci říci, že z mých prohlášení eh, je celkem jasné, jak bych odpověděl malému střednímu podnikateli. Střední stav, ti, ti skutečně tedy platí e, daně, zatímco velké ne. E, samozřejmě e, komise usiluje o to, aby daňová zátěž byla férově rozložená a proto se chceme s novým duchem, s novým přístupem postavit k otázce společného vyměřovacího daňového základu. Elisa Ferreira poukázala na to, že se ukázalo, že to, co eh, pod tím eh, hrozným pojmem LuxLeaks se eh, skrývá, že je to prakticky obecná praxe mnohých členských zemí. Aby byl tedy rád, kdybychom tedy místo LuxLeaks k tomu říkají EU Leaks abychom tedy to místo činu neredukovali pouze na Lucemburg. To je prostě přílišné zjednodušení. Ano, souhlasím, žijeme v džungli a musíme se postarat o větší transparentnost. Pan profesor Luke se ptá o, e, na otázka tedy k nedovolené podpoře. Já jsem se tou otázkou zabýval Eh, teoreticky to není přímo moje kompetence. To, a to, to vy jako profesor to jistě víte. Já jsem předseda komise, ale já nechci hovořit do práce nebo úkolovat paní komisařku pro eh, svobodnou soutěž hospodářskou. Já jsem proto, aby fungovala pokud možno Eh, pokud možno autonomně. Ale, eh, ale souhlasím s vámi v tom, že, eh, že v těch daňových otázkách to skutečně je určitá forma daňové, tedy státní pomoci a to je otázka, kterou se musíme zabývat. Ano, skutečně i daňové výhody lze vnímat jako nepovolenou státní pomoc. A možná, že mohou někdy existovat dobré důvody, proč to či ono konat, ale je třeba to vnímat v kombinaci. Pane ne, vy říkáte, eh, Zda jsem se setkával eh, s poradenskými společnostmi, já musím říct, že ne. Já jsem pravděpodobně jedním z mála, kdo se eh, nikdy s takovými to firmami nesetkával, to jsem nedělal. Já jsem já, já vím, že se mnoha poslanci se tyto firmy setkávají se mnou určitě nikdy Ano, prostě eh, ne, ne, já se od něj nenechám nic diktovat. Eh, tady eh, já, já tady chci, když jsme hovořili o tom, jestli tedy tento daňový výbor má mít stejné postavení jako třeba hospodářský a další, tak já jsem byl pro. Nevím, kdo tady byl pro a kdo tady byl proti abych to řekl jasně, nikdo nebyl proto. Všichni, všichni byli proti. Tak, abychom tomu rozuměli. Jenom jeden byl pro. To jsem byl pouze já a to nestačí. Ale samozřejmě, kdybyste tento návrh eh, zapracovali, to by bylo, bylo určitě dobré. To by bylo naprosto eh, v duchu komise. V Lucembursku jsem eh, nebudoval žádný systém vyhýbání se daní a neplacení daní. Eh, nic takového jsem nevynalezl, abych to bylo na úkor jiných členských zemí. To tak dobrý nejsem. My v Lucembursku máme někoho jiného, kdo eh, stanoví zákony, to ani premiér, ani, ani eh, ministr financí nemůže. My jsme právní stát a skutečně eh, minister financí je pouze správcem daní, nikoli zákonodárcem. A mm, já musím eh, říct, že Lucembursko tedy je velmi eh, malé, eh, malé, malá země a ovlivňování ze strany ministrů na to všichni tedy všichni tedy jsou na to velice citliví a kdybych něco takového dělal, tak do tří dnů je to v novinách, to vám garantuji, ale za celá ta leta nic takového v novinách nebylo. Ano já myslím, že ta, ta profesionalita a, pověst eh, lucemburských eh, zákonodárců je známa. Pak tady byla otázka k eh, zprávě pana Krekeho. Já skutečně jsem o tom nevěděl až do toho interview, že, kdy tedy řekl, že tam jednu stranu z této zprávy vytáhl to určitě nebylo na můj podnět, já jsem vůbec nevěděl, že taková stránka existuje. Kdybych to eh, věděl, tak eh, to skutečně pan eh, Krek, kdyby, kdybych o tom, tomu, tomu bych skutečně věnoval pozornost. A já jsem s ním já, já, já jsem eh, mu včera volal a ptal jsem se, jak to bylo. A on říkal, no eh, to nebylo na podnět vlády, já jsem prostě eh, tuhle tu stránku se rozhodl, že ji tam nedám. Tedy ta stránka já ji nemám a ve sklepě není a já s nikým do sklepa nechodím. Pan Kreke řekl, že on tuto stránku vyňal ze, ze, svých, ze své zprávy, čili ona tedy místo 216 stránek má 215 stránek a a on tam eh, kritizoval jednu vládu kvůli eh, praxi eh, zacházení se zprávami a tam byla, to se týkalo nějaké konkrétní iniciativy. A prostě rozhodl se, že tam tento text nedá, o tom klidně si s ním můžete pobavit, ne ve sklepě, ale klidně tady. Já jsem se občas setkával také s bankéři, s bankami, i s Commerzbank, ale to je poměrně normální věc, když se premiér nebo ministr financí čili úředník, který eh, hraje určitou roli ve světě financí, že se tady setká s bankéři. Ale s Commerzbank jsem eh, nikdy nehovořil o jejich daní, o, o tvorbě jejich daní. Eh, ta, ta Commerz, Commerzbank ta, ta tedy občas tedy eh, si stěžovala na daně, které splatí Lucembursku. Já jsem řekl prostě, eh, že je to pro ně víceméně čest, že mohou v eh, Lucembursku platit daně. Mohou být tedy rád, že to tak je. A já jsem skutečně nebyl mezi lucemburskými bankeři nijak oblíben. Pokud se týče toho whistleblowera, tak eh, to skutečně eh, musí tedy eh, výjít jako, jako iniciativa komise, poněvadž na tuto otázku potřebujeme evropskou odpověď. Pan Sven vy víte, že já jsem nepře, nepřeoral daňovou krajinu v Lucembursku tak, eh, aby, eh, aby to mm, škodilo jiným zemím, to jsem nikdy nechtěl. Naopak, já jsem se eh, snažil, zejména u zdanění fyzických osob, naopak pomáhat třeba Belgii. Z Belgii jsme měli dohodu s ministrem financí, že ročně 5 až 6 milionů eur Eh, putovalo z Lucemburska do Belgie, protože máme mnoho lidí, kteří eh, dojíždějí, dojíždějí do Lucemburska za prací, nicméně tam a tam platí daně, nicméně třeba své děti a lékaře mají v Belgii. Takže to jsme se chovali celkem solidárně a to bych vám ještě mohl eh, vyprávět velice dlouho o solidaritě obousměrně pan, pan Gigol, to byl, myslím, to jsou otázky spíš pro pana komisaře Moskovisiho a pan Mono. So this is no answer to my question on the access to document. Promiňte, ale tady nezazněla odpověď na mou otázku k přístupu do, do, k dokumentaci. A, ano, já jsem řekl, že to odpoví pan Moskovici. Pane předsedo, já chci, abyste to zodpověděl vy, protože je to vaše zodpovědnost. Ne, vy jste správně poukázal na to, že eh, komise eh, zjistila, eh, zajistila předání určitých dokumentů a vy hovoříte, že to byl Juncker. A tady došlo skutečně k určitému posunu čili odpoví to pan Moskovisi a e, vy nebudete rozhodovat o tom, kdo vám na tu otázku zodpoví z komise. Já, pořád mě někdo přerušuje, ale já bych vám chtěl říci, že jsem neměl žádnou osobní úlohu v případě e, tax rulings. Já jsem ten systém nevytvořil. Říkáte o panu Mariusi Kolovi, zřejmě se, jsem se s ním několikrát v životě setkal on jako ministr financí, ale neměl jsem zvláštní vztah s panem Kolem. A nikdy, nikdy, nikdy v životě jsem nedal žádný pokyn ani příkaz daňové zprávy. Taková není naše koncepce v Lucembursku vztahu mezi vládou a daňovou zprávou. A ano, perseveráre je ďábelské. Ano, když to říkáte, tak asi víte, o čem mluvíte. Pan Pierre Musk, několik stručných slov. Jedna věc eh, obsahovější a jedna věc, na které velmi záleží vašemu výboru, pokud je o metodu a postup. Pokud je o obsah, to, na co se ptal pan Balc, pan Teurer, pan Paxas, Eh, nekalá soutěž mezi malými a středními podniky a nadnárodními společnostmi, to je základ naší činnosti a našich priorit. Jde o to, že průměrně malé a střední podniky mají daňovou zátěž o 30% vyšší oproti velkým skupinám. A to ještě nemáme veškeré informace. Bude třeba pracovat eh, se zástupci malých podniků, abychom tlačili na radu a ministry, aby to bylo vyřešeno. Ale společný faktor všemu, co, pro všechno, co děláme, pro oživení a u CCCTB, tedy pokud jde o předběžné rozhodnutí, to je právě toto. Chceme zamezit tomu, aby nadnárodní společnosti mohli, protože mají významné právní oddělení, aby mohli využít eh, tu neprůhlednost, která existuje mezi národními daňovými systémy, aby vlastně si připravili příliš nízké zdanění nebo nezdanění. A malé podniky nemají možnost používat takové strategie. A to chceme zajistit skrze lepší využívání etického kodexu a díky a specifické režimy členských států musí být bedlivě proskoumány a my to učiníme. Takže to je ten společný faktor a cíl naší činnosti. Druhý bod, který jsem chtěl zdůraznit, žádost o informace. To bylo, obrát, to bylo směř, směrováno na mě jako komisaře pro fiskalitu. Já jsem odpověděl 31. srpna 2015, já jsem o tom hovořil s Alanem Lamasurem a vím, že vás to úplně neuspokojilo. Já se k tomu vrátím. Já jsem nikdy neodmítl předat parlamentu dokumenty, které mám ve svém držení, ale existují meze. Komise není oprávněna předávat některé dokumenty bez souhlasu členských států, které jsou dotčeny. To jsou zásady důvěrnosti, které plynou z meziinstitucionální dohody uzavřené s radou, pokud je o přístup k dokumentům. A komise nemůže šířit některé dokumenty bez souhlasu členských států. To jsem řekl. A současně jsem si vědom toho, že ta odpověď není uspokojivá, že je třeba nalézt řešení. Komise byla informována o tom, že členské státy nebyly proti tomu sdílení dokumentů s komisí, ale je třeba zachovat pravidla důvěrnosti. A to je třeba vyvážit. Na jedné straně právo na informaci parlamentu a pro mě je to imperativ na jedné straně a na druhé straně e, zásady důvěrnosti, o kterých hovoří členské státy. Takže hledáme postup, jak k tomu dospět. E, komise, to říkám zde a říkám to předsedovi Lamasurovi, je připravena definovat e, rámec pro přístup. Mohly by tam být stanoveny osoby, které se budou seznamovat s dokumenty a podle mého soudu by také mělo být zohledněn přístup každé politické skupiny k těmto dokumentům. Členské státy byly komisí kontaktovány, a byly požádány o souhlas k této dohodě mezi Evropskou komisí a vaším zvláštním výborem, aby veškeré vaše žádosti mohly být uspokojeny a současně eh, přístup k dokumentům, pokud jde o důvěrnost, eh, aby zásada důvěrnosti byla tedy zachována. Eh, je třeba vyvíjet eh, tlak na členské státy a je třeba, aby vy jste měli ve vší pluralitě přístup k těmto dokumentům. Děkuji a nyní nechám předsedat pana Alana Lamasura. Výborně, děkuji. Pane předsedo, děkuji pane komisaři. Máme problém s časem. Děkuji pane předsedo, že jste souhlasil s tím, že zůstanete ještě o čtvrt hodiny déle protože došlo ke skluzu kvůli plénu. Máme ještě osm řečníků pro druhé kolo a pokud chceme také získat odpovědi předsedy a Pěra Moskoviciho, tak navrhuji, aby každý z řečníků se omezil na jednu minutu. Jednominutové otázky. A začnu tedy paní Danutou Hybner za EPP. Děkuji ale jsem, chtěla bych eh, mobilizovat politickou intuici Jean-Claude Junckera. A chci se zeptat, zda si skutečně myslíte, že můžeme dosáhnout normalizace v oblasti předběžných daňových rozhodnutí procesem pozitivního benchmarkingu na evropské rovni, tedy budeme nabádat členské státy, aby do toho zaváděli eh, vnitrostátní právo, bude to stačit, anebo je třeba legislativně řešit ten problém na evropské úrovni a ten balíček, který navrhuje komise, je to dostatečné? Pomůže to, pokud bude tedy negativní výčet otázek, které nemohou být zahrnuty do předběžných daňových rozhodnutí, ale které budou přesunuty do eh, příslušných daňových eh, zákonů. Děkuji, Danuto. Děkuji mnohokrát za a SAD Petr Zimon. Děkuji vám. Eh, poté, co jsme navštívili eh, celou řadu členských eh, zemí a podniků, zdá se, že tedy ty, pro ty velké podniky se děje cosi, co je pochybné, pravděpodobně legální, ale rozhodně nespravedlivé a je to v takovém rozsahu, že dá se říci, že to je v podstatě součást obchodního modelu. Eh, co se týče transparentnosti, eh, pan komisař Moskovici a já mu za to vděčím, že nám eh, má předložit určité dokumenty k takovým způsobem, aby to bylo přijatelné a v pořádku. Pokud se týče členských zemí, na jejich souhlasu ovšem to ještě visí, tak ty vyzývám, aby nám nebránili v tom, abychom dostali k dispozici tyto dokumenty. Na to má tento parlament právo a musí také pracovat. Ale říci prostě ne, nedáme, to není přijatelné. Eh, reporting země od země, promiňte, bohužel, děkuji vám. Eh, Za EPP Pablo Salba. Děkuji, pane předsedo. Já nemám pochybnosti o tom, že LuxLeaks je důkazem toho, že potřebujeme fiskální unii a je to příležitost, eh, abychom to co nejrychleji udělali. Nemůžeme propást tuto příležitost, pane Moskovisi. Jak řekl kolega Mals, eh, jeden z problémů, před kterým stojí Evropa, je také tato otázka konkurenceschopnosti. A dopadá to velice tvrdě na malé a střední podniky, protože právě tyto podniky vytvářejí zaměstnanost, eh, příležitost pracovních míst, nemohou mít takovou velkou nevýhodu. Eh, proto jsem velmi rád, že evropské instituce, včetně Evropské komise, dělají maximum pro to, aby zabránili takovému nespravedlivému zdanění jsem velmi rád, že se tady dnes eh, řekly závazná slova, ale pane Moskovici, nejdůležitější je, aby to co nejdříve začalo platit a provádělo se v praxi. Byl bych proto rád, kdybyste se takto zavázal že ehm, až eh, to začne všechno platit, nezopakuje se to, co jsme v minulosti prožili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Analýza Doc. Thank you. Very briefly and directly. Děkuji. Eh, stručně a přímo. První otázka. Eh, pokud se tady eh, říká ten nová úprava CCCTB, jak může komise zajistit, že to nebude, nebo že to bude nástroj proti agresivnímu daňovému plánování. Zatím to asi moc nebude pomáhat. Za druhé, pokud se týče kdy, eh, těch daňových rájů, kdy chce komise vydat svůj dokument, už na to čekáme dlouho. A za druhé, eh, eh, jak chceme tedy vzít v úvahu zájmy malých a středních podniků. Děkuji, Analýzo Esther de Lange. No, děkuji. Já ponechám zařilostní obraty stranou a děkuji, že tady jste, ale půjčím se rovnou do mého tématu. Pane Boskovici, vy jste řekl, že když budou problémy se členskými státy, že to zveřejníte ve zprávě a děláte to. Také jsem četla takovou zprávu od Eh, Evropské komise. Od roku 1999 byla zpráva o postupech oblasti zdanění českých státek. Bylo by pro nás velmi důležité vědět nejen o tom, jaká jsou ze tax rulings, ale jak také vypadají různé administrativní postupy. Eh, na žádost Evropské komise se vypracovala taková zpráva, ale tehdy ještě nebyla zveřejněna, protože byly problémy v radě. Vy jste, pane se tehdy byl v radě jako minister eh, pro evropské záležitosti za Francii. Mohl byste nám říct ze své předchozí eh, zkušenosti, proč byl problém, v čem byl problém, proč nebylo možné eh, tuto zprávu tehdy zveřejnit? A mohl byste nám říct nyní jako komisař, zda nám tuto zprávu dáte. Nemáme například informace o nových členských státech, bylo by tady možné udělat novou zprávu, aktualizovanou a zveřejnit? Děkuji a nyní prosím Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Žádal jste, aby my jsme připraveni vám pomoci, ale i vy musíte pomoci nám. Čili otázka přístupu k dokumentu musí být lepší než to, co se nyní navrhuje. Pokud jde o tu zprávu po jednotlivých zemích, jak víte, náš výbor, lépe řečeno náš parlament, je velmi ofenzivní. My chápeme, že v radě se zdráhají zveřejnit zprávy o jednotlivých zemích. Když jsme měli takovou zprávu o nadnárodních společnostech, o bankách. Bylo to veřejné, ty zprávy po jednotlivých zemích. Proč je nyní problém eh, s touto věcí? Jsou tady argumenty o um, konkurenceschopnosti, o hospodářské soutěži, ale to nás nepřesvědčilo. Otázka digitální ekonomiky, ta se vyřeší pouze horizontálním fiskálním opatřením. Potřebujeme nyní CCCTB, potřebujeme oživení, zneklidňuje nás to, jak eh, mít tu obrovskou fiskální masu, která nám uniká právě prostřednictvím CCCTB. Děkuji. Takže pervanš je pro 4C v té zkratce. Eh, Luděk Niedermayer, prosím. Eh, Děkuji. Za prvé k CCCTB, myslím si, že to je velice důležité. Je to velice dobrý projekt pro budoucnost EU. Eh, e je to pro eh, efektivitu, pro podniky, pro spravedlnost v oblasti daní. Eh, pane předsedo, ptám se, jak eh, vytvoříte podporu členských států pro tento projekt. Za druhé, když stadujeme celou řadu měsíců tuto otázku daní a velkých podniků, pak myslím, že tady je velký podíl těch daní, které unikají, ale to není jediný problém, i když ho musíme řešit. Budete-li řešit stejně rozhodnutě e, tuto otázku, e, pak je tady otázka účinnosti výběru daní obecně, včetně výběru DPH. Děkuji. Děkuji, Luďku. A teď Sergio Koferaty. Hm. Děkuji. Rád bych upozornil na prohlášení, tedy zpráv o jednotlivých zemích. V červenci parlament schválil text k této otázce ve své směrnici o právech akcionářů, kdy šlo o to změnit směrnici o účetnictví. Pro nás je velmi důležité mít takovéto informace, abychom se mohli rozhodovat, jak investovat, jak hájit vlastní eh, reputaci. Otázka posouzení dopadu. To, myslím, se vyřešilo, když se vyhlásili pravidla o finančním institutu. Mělo to pozitivní dopady. Chceme-li transparentnost, tato je příležitost a velmi důležitá, protože v nejbližší době proběhnou trialogová jednání. Je tady určité nepřátelství od některých členských států, nechápeme to. Příle- komise tady má příležitost eh, zavést novinku, která eh, by mohla být velmi užitečná. Rok Lux, Eh, leaks eh, stále ještě nebylo nic schváleno. Děkuji. Děkuji všem eh, řečníkům, že respektovali striktní časový limit. A teď už tady je i komisařka Margaret Festover, které moc děkuji, že přišla. Pane předsedo komise, pane komisaři, děkuji, že odpovíte v nepříliš dlouhém časovém úseku a jistě eh, se nějak tady v této věci i s vaší komisařkou časově dohodneme. Takže otázka Francisesko. Eh, kde se komisařskou eh, neschodneme, tak kromě toho se s ní shodnu ve všem. Já jsem zaznamenal, že všechny otázky, které tady zazněly v druhém bloku, se především týkají Piera Moskovisiho, tak um, já uh, mu chci nechat uh, tento prostor a uh, máme tady přítomnost řady bývalých ministrů, takže já vlastně ponechám tyto odpovědi plně v rukou Piera Moskovisiho, který to jistě dobře zvládne. Jen zaznamenám, že já s ním vždycky souhlasím a za druhé, jistě zjistíte, že e, to, čemu se říká fenomen LuxLeaks, je mnohem širší a e, bylo by tedy opravdu dobré změnit terminologii. Bien. Merci, monsieur. Eh, děkuji eh, předsedovi komise dávám slovo panu komisaři Simu. Takže já jsem si znamenal pět bloků otázek. První blok se týká tax rulings. Ano, eh, to skutečně není pouze lucemburský postup. Já sám jsem byl ministrem hospodářství a financí v jiné zemi a prostě to, že země Eh, tedy to, že podniky mohou mít určitě eh, představu předem, to je dobře, ale co není dobře, to je eh, ta neprůhlednost, nedostatečná výměna informací mezi zeměmi a to, že nadnárodní společnosti mají možnost toho zneužívat. To je náš pohled na věc. A já doufám, že se nám podaří eh, na příští mm, zasedání Ekofinu 6. Eh, října, že se nám podaří eh, dospět k dohodě a že to bude moci rychle platit. Takže to, co tady bylo řečeno, pokrok v oblasti transparentnosti musí být doprovázen pod stanovením podmínek, ve kterých členské státy mohou takové rulings vydat abychom především eh, eh, vytvořili režimy, které nebudou nespravedlivé nebo škodlivé. Eh, pokud jde o spotřební daně, o tom hovořilo několik lidí, stejně jako o CCCTB. Já myslím, že tady je věc jasná. Návrh komise je dobrý. A já konstatuji, když jste komisař pro fiskální oblast, musíte skloubit dva přístupy. Za prvé, co je žádoucí a za druhé, co je možné. A tady eh, není možný konsensus u tohoto návrhu tak, jak stojí. Proto máme přístup ve dvou fázích a říkám eh, všem těm, eh, kdo se tázali, že začít společným základem z našeho hlediska neznamená, že se vzdáme otázky konsolidace. Když hovořím o dvou etapách, tak je to proto, že první etapa předchází druhé etapě, ale někdy se ničeho vzdát v našem přístupu je konsolidace velice důležitým aspektem. A pokud je o reporting o jednotlivých zemích, tak ti, kdo se dotazovali, řeknu, jaký je můj osobní názor jednoznačně. Chci říci, že důležité je ne, abychom se zbavili otázky eh, zpráv o jednotlivých zemích, ale spíše jde o to stanovit podmínky, za jakých je možné to zveřejnit, aniž by se poškodila eh, účinnost jednotlivých podniků. Čili to, z toho vychází eh, veřejná konzultace a podle toho se rozhodneme. Ale v žádném případě nepostupujeme takto proto, abychom to zametli pod koberec je na mě nyní eh, za odpovědnosti předsedy komise vyvodit závěry a já myslím, že z toho bude vyvozen obecný postup definovaný komisí během roku 2016 eh, a snad již na začátku roku 2016. Další otázka, přístup k dokumentům. Jak jsem řekl, a věřte mi, eh, já mám pochopení pro to, co říkáte, Eh, zkoumáme eh, řešení, eh, které udrží vyváženost, na jedné straně transparentnost, na druhé straně požadavek důvěrnosti ze strany členských států. To platí i pro komisi. Chceli komise být centrálním bodem i v oblasti ustanovení o tax rulings, je to pak možné pouze, když ta důvěrnost bude platit i pro komisi. A z tohoto hlediska zpráva Simon Simons z roku 99 eh, Jano, já jsem v té době byl členem ehm, Rady ministrů, ale za, mm, v Radě pro všeobecné záležitosti, čili nikoli v, v Radě eh, pro ECOFIN. Pokud jde o DPH, to je pátý blok otázek. Eh, otázku DPH budeme v globálním kontextu řešit během roku 2016, abychom dospěli ke konečnému režimu v této oblasti. To je centrální otázka. A již budu končit, nechci hovořit příliš dlouho. Byla tady ještě také otázka na to, jaká je tady naše, eh, na, jak, jak je tady naše odhodlání, naše vůle my rozhodně jednáme s pocitem naléhavosti. Ta naléhavost vyplývá z, eh, od občanů a vy jste právě prostředníky k občanům, aby tady nebyla netransparentnost. To je ostatně také věc, která platí i na mezinárodním úrovni v OECD, i v G20. Já sám to beru jako pozitivum. A v tomto smyslu i je velice důležitá spolupráce eh, na této úrovni. My, stejně jako vy, tady přece chceme podpořit tento požadavek, reagovat na tato očekávání a případně i nějak nasměrovat nebo odblokovat Eh, ty, kteří z jakýchkoliv důvodů, já je nechci podezírat, i když si to dovedeme představit, ti, kteří by se trošku zdráhali nebo chtěli zpomalit celý postup. Komise chce jasně projevit svou vůli v oblasti fiskality s určitými omezeními samozřejmě. Nechceme zvyšovat daně, chceme transparentnost chceme mít eh, také účinnost. A podle mého názoru tyto tři témata nestojí proti sobě. Chceme jednodušší systém, účinnější systém, systém, který, jak už bylo řečeno, také pomůže podnikům, protože právě to je systém, který bude transparentní a tady si myslím, že jsou možnosti, jak najít v Evropské unii určité know-how a být v předvojem. To je mezinárodní eh, tendence a je to cíl, který jsem si stanovil, cíl, který mě byl svěřen a budu velmi rád, když budeme společně s vámi o tomto moci diskutovat opětovně a často. Já považuji parlament za velice důležitou oporu a také to jasně ukazuje zpráva vaší, vašeho výboru. Děkuji, pane komisaři. My si především zaznamenáme to, že chcete udělat maximum, eh, aby eh, vznikaly zprávy, aby byly k dispozici informace a dohodneme se, za jakých konkrétních podmínek eh, k tomu dospějeme. Jednu věc si zdůraznit. Měli jsme možnost o tom nedávno hovořit. Pokud jde o CCCTV, chceme-li eh, získat čas, tak komise by měla předložit pozměňovací návrhy k textu, který už před třemi lety byl předložen. A ne začít úplně od nuly. To je podle nás důležité. Chceme-li vykonávat určitý tlak na vládě. Chceme-li nutit vlády, aby co nejrychleji přijímala opatření, eh, pak je třeba využít nejrychlejší postup. Děkuji vám. Eh, uvolníme pana komisaře Moskovisiho a pozveme paní Festagerovou, aniž bychom přerušili naše zasedání, aby si sedla zde za předsednický stůl. So I propose we stop. Já tedy navrhuji, abychom eh, pokračovali. Nejdříve několik úvodních poznámek a pak eh, předseda Gualtieri bude předsedat eh, až do konce našeho zasedání. Chci poděkovat paní komisařce pro hospodářskou soutěž za spolupráci, kterou s námi má od začátku práce a to zejména s výborem Ekon i s naším výborem, a to z hlediska proti agresivnímu fiskálnímu plánování eh, nadnárodních společností. Vy jste eh, v předepsané lhůtě odpověděla na dosti podrobný dotazník a to samozřejmě v rámci informací, které nám poskytnout můžete. Chápeme, že v hospodářské soutěži jsou zvláštní pravidla pro nás je důležité, v době, kdy pracujeme na návrhu zprávy, dříve než schválíme konečnou verzi zprávy ve výboru a pak ještě na plenárním zasedání parlamentu, je důležité znát váš názor o otázkách, um, které, na, které vám položí naši kolegové. A také chceme znát, jaké poučení uh, formulujete po různých šetřeních um, z vaší strany i vašich předchůdců. Takže děkujeme, že jste přišla a předávám předsednictví eh, panu Gualtierimu. Děkuji, Alene. Tak já bych chtěl poděkovat. Eh, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste zorganizoval toto společné slyšení a chci poděkovat paní komisařce, se kterou máme vynikající spolupráci. Pracujeme Eh, také o, na naší zprávě o hospodářské soutěži a myslím, že v říjnu, eh, začátkem října, bude návrh zprávy předložen. Chtěl bych eh, zdůraznit, že vaše vystoupení ve výboru Ekon 14.7. ukazuje, že tady jsou různá šetření proti některým členským státům a my Eh, jsme velice rádi, že parlament pravidelně informujete o situaci. Také vítáme, eh, že eh, je možné během této schůze využít přítosti a dát vám slovo. Takže nejdříve máte slovo a pak budou otázky, odpovědi, prosím. Well, thank you very much. Uh, thank you for the invitation. Děkuji. Děkuji vám za opakované pozvání. Jsem velice ráda, že mohu být zde na společném zasedání výboru Taxe a Ekon. Chtěla bych především poblahopřát Elize Ferejře a Michalu Tojorovi za odvednou práci. A také Luďku Maděrovi a a Annelise dost za také jejich práci a také e, za to, jak se tomu věnoval výbor ekonom. Chtěl bych e, skutečně, chtěla bych jasně říci, že e, se nyní odehrávají konkrétní kroky pro to, abychom tuto hybnost zachovali. Z návrhu zprávy jasně vyplývá, že jde o skutečně rozsáhlou, souvislou, dobře udělanou analýzu. Eh, je zde řada doporučení. Tato zpráva také eh, upozorňuje na státní pomoc a naši kontrolu této státní pomoci. A já vítám to, že zpravodajové Spravodajové podtrhují, eh, že státní pomoc eh, může zajistit, tedy její kontrola může zajistit eh, spravedlivější zdaní v Evropě. Ano, změna se blíží. My chceme, aby konkurence byla spravedlivá, zejména mezi nadnárodními firmami a malými a středními firmami. My vidíme, že oni se, jsou hodně stěhovaví, ti velcí, a e, neplatí ani podle stejných pravidel jako ostatní. E, Jinak kontrola státní pomoci skutečně může v tomto ohledu lecos e, změnit. Ovšem otázka je, chceme-li spravedlivou a férovou daňovou konkurenci, tak jak toho dosáhnout? Jak, eh, eh, jak naložit eh, s kontrolou státní pomoci, tak aby bylo zajištěno, že žádná firma nebude nespravedlivě podporována? Všem tak, abychom nepostupovali selektivně a někoho neproherovali. To znamená, všechny země, všechny firmy v jedné zemi eh, by měly eh, platit daně stejně bez ohledu na to, eh, komu patří a v jakém oboru pracují. A toho bych chtěla dosáhnout prostřednictvím nástroje kontroly státní pomoci. Naše rozhodnutí bude určitě eh, důležitým, důležitým nástrojem. A já jsem odhodlána tento nástroj kontroly státní pomoci eh, použít eh, se vší energii proti všem daňovým opatřením deformujícím konkurenci. A nebudu váhat přikročit ke konkrétním přiměřeným krokům tam, kde firma získá nezaslouženou výhodu, která jde na úkor konkurence. Kontrola státní pomoci ovšem má své limity, které vyplývají ze smluv a e, to znamená, že e, nemůžeme e, tento nástroj použít úplně bez hranic. Pokud chceme dosáhnout více změn, je třeba, aby se zaplnily mezery a posílila transparentnost ve zdanění. Proto zde máme akční plán, který považuji za velice důležitý také předseda Juncker a komisař Moskovici. Bez toho se neobejdeme. Také pokud se týče omezení státní pomoci, tak eh, to také souvisí s vracením prostředků do evropského eh, rozpočtu. Státní pomoc narušuje konkurenční prostředí pro firmy a tam, kde k tomu dochází, logicky nastává a vrací se situace, eh, situace tedy předchozí. A taky to bude znamenat, že se Eh, ty daňové prostředky vrátí do státního rozpočtu, vrátí se tedy daňovým poplatníkům a budou moci být využitý řádně. Zpětné získávání, zpětné vymáhání těchto prostředků se dělá v jednotlivých členských zemích a členské země na to mají své vlastní postupy. Požadavkem je, aby fungovaly efektivně a okamžitě. Závěrem eh, bych chtěla ještě eh, provést přehled eh, různých, různých cest práce z května. Tak nejdříve tedy daňové zprávy, tedy daňové reporty. Víme, že v květnu vyšetřování státní pomoci nebylo dosud, nebylo v té době uspokojivé a já jsem eh, požádala eh, pracovníky komise, aby eh, případně i použili správní řízení, aby se dostali k příslušným informacím. A je třeba říct, že to pomohlo a že všechny státy nyní spolupracují. To nám umožnilo jít eh, s naším vyšetřováním do hloubky. Eh, my jsme eh, požádali o daňové, daňová rozhodnutí členských zemí v daleko vyšším počtu než dříve a v současné době probíhá v komisi analýza všech získaných informací. Zdá se, že ty eh, postupy, eh, které se týkají eh, povolení některých výjimek a podobně, jsou v souladu s principy OECD. Nicméně, samozřejmě vždycky to má háček, máme také důkazy o tom, že důsledkem je značné narušení konkurence tam, kde to skutečně zjišťujeme, bude pokračovat vyšetřování dál. To byla první část. Za druhé, eh, postupujeme v už otevřených případech eh, eh, vyšetřování státní pomoci. Také zpravodajové se snaží postupovat co nejrychleji. Nicméně jde nám spíše o kvalitu než o rychlost. A jak jsem slíbila, případy budou uzavírány v co nejrychlejším možném termínu, ale aby byla zachována kvalita. A za třetí, eh, my mm, vydáváme další eh, pokyny eh, pro členské země a firmy, pokud se týče dalších snah o optimalizaci daní. Také chceme vybrat eh, přiměřený počet případů a na základě toho posoudit, eh, jak by ty pokyny měly vypadat, jakou formu by měly mít a eh, tak, aby to bylo jasné nejenom pro členské země, ale také pro účastníky trhu. Já jsem velice ráda, že zpravodajové to podporují protože toto je skutečně cesta vpřed. No a já se těším nejenom na dnešní diskusi, ale také na eh, další input, eh, abychom tedy eh, mohli ty naše chystané pracovní nástroje dobře finalizovat. Commissioner West. Děkuji, paní komisařko Westhager, za globální úvod a nyní začneme řečníky a poprosím o dodržení řečnické doby dvou minut. Každopádně poté zasáhnu. První, Werner Langen, zpravodaj pro soutěž. Děkuji, eh, paní komisařko. Eh, vy máte eh, pravomoce poměrně rozsáhlé. Pan předseda komise nám řekl, že se nechce vměšovat do, toho, do vašich rozhodnutí. My jsme hovořili už o kompetenci členských zemí a dneska dopoledne Uh, už jsme ztratili další nady. Ne, nečekali jsme, že pan Moskovici dostane nějakého mezinárodního úspěchu. Ale Eh, jestliže říkáte, že některá podpora eh, je legální, tak tedy musím říct, že jste třeba nečetla článek 107, 107 eh, smluv. Takže tam se naprosto zakazuje jakákoliv deformace konkurence schopnosti konkurenčního prostředí. A my tady máme nejméně desítku členských zemí, které to dělají ve velkém. 360, 376 výjimek je třeba jenom v samotném Lucembursku, nebo třeba eh, Amazon. Eh, když eh, já si koupím Amazon z když tedy kupuji něco u Amazonu, dostanu na to 19% DPA z Německa, ovšem posílá se to z Lucemburska a na hranici Eh, dostávají eh, vratku DPH. A eh, dá se dočíst, že Amazon, Amazon platí DPH menší než půl procento. A to je naprosto nespravedlivé a vy jste jediná naděje, že se s tím něco udělá. A tady jde nejenom o kvalitu, ale také o rychlost. Uplynul rok a teď to máte v rukou vy, se to sdělila od svého předchůdce. Děkuji, pan Letondo. Paní komisařko, já mám dojem, že jsme eh, prakticky všichni eh, k tomuto skandálu přišli nějak pozdě. Eh, jistě nejen otázka hospodářské soutěže. V komisi. Prostě všichni se ocitli tváří v tvář těm eh, poplachům, těm alarmům, které spustily sdělovací prostředky. Takže my všichni na národní úrovni, na evropské úrovni, parlamenty, komise, všichni eh, tady jistě jsme byli přistiženi trošku pozdě. Já se tedy ptám, jak udržet eh, zdravou hospodářskou soutěž když eh, daňová eh, soutěž, daňová konkurence funguje na národní úrovni a je tady maximální snaha přilákat eh, podniky, zejména velké podniky. A to všechno je možné kvůli odlišným daňovým politikám. Dnes dopoledne jsme o tom hovořili s panem předsedou Junkerem, nyní se ptáme také vás. Každá země má vlastní fiskální pravomoce a může konkurovat jiným a vlastně velké podniky konkurují daňově eh, malým podnikům v jedné a téže zemi. Já tedy se ptám, jak, jak se vyrovnat s tímto problémem, jak odstranit. Není prostě možné zanechat tento faktor eh, konkurence eh, v daňové oblasti. Přece je třeba ukončit eh, tento stav. Druhá otázka stojíte před velkou výzvou a je to velmi obtížná situace. Já tady sdílím názor, který tady již zazněl. Je před váma obrovské množství práce společně s komisařem pro ekonomiku by bylo důležité, abyste analyzovali od eh, informace, zajistili transparentnost, zasadili se o harmonizaci v daňové oblasti, odvést dobrý prác, dobrou práci. Děkuji. Thank you. Děkuji. Bert Luke. Frau Kommissar. Paní komisařko, vy jste právě v úvodní řeči eh, ke státní pomoci eh, projevila určité nepochopení. Vy jste řekla, že máte za úkol dbát na to, aby všechny firmy v jedné zemi, eh, aby s ním bylo scházeno férově a spravedlivě. Ale to není správně. Eh, to má platit pro všechny firmy na relevantním trhu. A relevantní trh u nadnárodních společností je nadnárodní, čili zřejmě eh, celý vnitřní trh. Nicméně v jednotlivých zemích Evropské unie jsou eh, různé daně a to je právo členských zemí. Mám tady první otázku. Jak chcete rozlišovat mezi legitimním právem členských zemí eh, řídit si a stanovovat si autonomně a bez dohody s jinými eh, své daňové sazby a mezi, a mezi a z toho vyplývá samozřejmě eh, z deformování, deformace konkurence. A jak chcete tedy naopak eh, definovat ilegální státní pomoc, eh, která také vede ale tentokrát k nelegální narušení konkurence. A moje druhá otázka. Pokud nebudete schopna zodpovědět tuto otázku, co můžete udělat pro to, jaké konkrétní kroky tak abyste mohla odpovědět v budoucnosti, aby bylo jasné definovat, kdy je státní pomoc opravdu nelegální. A třetí otázka. Do budoucna eh, budete přeskoumávat z právního hlediska státní pomoc, eh, když eh, se ukáže, že podnik Eh, významnou část svého zdanitelného základu přesouvá do jiné členské země, poněvadž to je určitě eh, pro lepší, eh, pro nižší daně a výhodu daňovou. Děkuji, děkuji za to, že jste tady, paní Vestra. Jeden z ústředních problémů zde je nedostatek rovných podmínek. A já skutečně nerozumím tomu, jak bychom takové rovné podmínky vytvořili. Protože máme odlišné země, odlišné okolnosti, země na periferii, země v centru. Uvedu jeden příklad. Komise ne, neumožnila e, eh, fuzi podniku Telenor a Teleja protože jsou to velcí hráči na severu Evropy, ale ve srovnání s dalšími evropskými hráči na, spole, na společném trhu jsou velmi malí. A komise je vlastně vytěsnila na periferii. A to je může vést k situaci, kde budou řešit agresivní daňová řešení, aby si udrželi své postavení na trhu. Takže můj závěr by byl, komise dělá jednu věc jednou rukou a druhou věc druhou rukou. A výsledkem je, je e, situace, pokud jde o daňové uniky, státní pomoci, a rovných podmínek, tedy situace, která je nežádoucí. Děkuji. Miguel Biegas. Mám tři otázky velmi stručné. Za prvé, seznam daňových expertů je, jsou zde, je zde Liechtensteinsko, Monako a další a tam tedy je praxe daňových uniků. Jsou zde problémy s oběhem informací. Co nám můžete říci o tomto seznamu? OECD. Jak mohou občané věřit naší politice, pokud Evropa eh, nic nedělá? Ty zprávy po jednotlivých zemích. A co se týče zveřejnění těchto zpráv, vy jste hovořil o dopadové studii. Kdo provede tu dopadovou studii? Bude to PricewaterhouseCoopers nebo někdo jiný. Třetí otázka. Vyšetřování v Německu. E, jste schopna říci, kolik e, daňových e, dohod bude zkoumáno, které podniky, kterých podniků se to týká. Vy říkáte, že některé, některá předběžná daňová opatření jsou legální. A pokud tomu tak je, tak myslím, že je možné toto zveřejnit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za, vaši, za vaše nasazení a prezentaci, paní komisařku. Mám slušné otázky. Revize pokynů pro státní pomoc. Zdá se, že členské státy s vámi spolupracují, pokud jde o jejich pokud je o jejich postup a můžete nám poskytnout více informací o výsledku a jak zdanit podniky do budoucnosti, abychom se abychom zamezili daňovému dumpingu. A jinými slovy, co chcete podniknout, abyste proměnila škodlivou daňovou konkurenci mezi členskými státy ve spravedlovou daňovou konkurenci mezi podniky na základě harmonizovaných daňových pravidel. Budete revidovat eh, postupy pro státní podporu, abyste vy, aby vznikly výjimky a aby podniky přijímající a státy poskytující nelegální státní podporu, pomoc byly sankcionovány do budoucnosti. A myslíte si, že by to mělo být zahrnuto, že by ty příjmy měly být zahrnuty do rozpočtu Unie? A co se týče transparentnosti, ochrana whistleblowerů, určitě sdílíte názor, že veřejné informace jsou klíčové pro šetření o státní pomoci. Podporujete zveřejnění zásadních prvků těchto rozhodnutí. Skandál LuxLeaks se opírá o informace od whistleblowerů, kte, kteří nyní e, čelí potenciálním trestům odnětí svobody. Podpoříte a pomůžete statut eh, whistleblowerů na úrovni Evropské unie, aby byly tyto v budoucnosti chráněni. Děkuji. Děkuji, Diane James. Děkuji. Když posuzujeme daňovou soutěž, měli bychom zvážit politiku Evropské unie v oblasti průmyslu, která by měla být konkurenceschopná celosvětové, nejen v rámci EU. Konkrétní příklad do nedávné době Spojené království bylo lídrem v inovaci a výzkumu v oblasti léčiv a vlastně bojuje nyní opozice a značně ustoupilo z této pozice. Tato situace je výsledkem pravidel Evropské unie u, v oblasti protipodnikatelských pravidel řízených Evropskou unii. A netýká se jen Spojeného ale jiné společnosti v Evropě nechtějí investovat do výzkumu, protože se bojí, že nebudou, nebudou moci eh, vlastně zahrnout do nákladů své náklady na výzkum a vývoj. A, ne, a nebo pro, provádějí tento výzkum mimo Evropskou unii, kde jsou mnohem příznivější podmínky pro výzkum a vývoj. Eh, jiný výbor rozhodl o tom, který ještě zmnoží tyto výzvy pro průmysl. A to má dopad na spolupráci na podnikovou daňovou politiku a na osobní daňovou politiku. Všechno je to provázáno. A samozřejmě EU zdůvodní, co činí. A se dotkla těch aspektů, pod aspekt státní pomoci pro některé podniky, harmonizace. Ale když se na to podívám, můžete kategoricky potvrdit, že nám dáte přístup jako výboru těmto dokumentům a podrobnostem, o kterých se zde jedná, protože ten dnešní příklad je zcela evidentní, kde jeden výbor rozhodne a nevede dialog, abychom se mohli zabývat eh, dopadem tohoto rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, z návrhu eh, této zprávy vyplývá, že vaše oddělení komise eh, zkoumala Eh, už eh, od 90. let mnoho případů státní pomoci a nyní eh, fungují na případech s LuxLeaks. Přitom říkáte, že mm, je to priorita když se podíváme taky zpátky ještě i na Ferberovu zprávu, domníváte se, aby od roku 2016 docházelo k automatické výměně informací, to znamená eh, nejenom tedy od daňových eh, dokladů přeshraničních, ale také všech, a to s eh, desetiletou zpětnou platností. Dokážete si představit, že budete zavoleni další a další prací, mnohem větším množstvím práce. Eh, eh, když to nastane. Máte vůbec dostatek zdrojů, abyste byla schopna za to přeskoumat u vás komisi? A druhá otázka ke zprávě Ferreira Toyer. Eh, tady se navrhuje clearingové centrum, které by mělo vzniknout ze, ve střednědobém horizontu, která bude přeskoumávat daňové doklady. Mě by zajímalo, jak se tedy stavíte k tomuto návrhu. A třetí otázka. Z návrhu zprávy vyplývá, že dosud ne všechny členské země eh, plní informační požadavky, to se týká také Rakouská mé vlastně. Vy říkáte, že to je stav z 20. července, pardon, tak to je to v té zprávě, ale vy říkáte, že teď už všechny země začaly kooperovat. Děkuji, pan Delangen. Pani Záde. Děkuji. Eh, eh, jaká je vazba mezi country by country reporting a vaší prací? Jak country by country reporting vám může pomoci v posuzování státní pomoci, jaké podmínky by tento systém reportingu eh, měl fungovat, aby pro vás byl eh, funkční a efektivní, eh, na jaká kritéria se spoleháte vy a na druhé straně, jak tento systém by měl být postaven tak, aby nezví, neznevýhodňoval evropské firmy proti jiným. Thank you. Last speaker, Tibor Zani. Jako poslední Tibor Zany. Děkuji mnohokrát. Rozumím tomu, že v Evropské unii existují různé výbory a hlavní otázky jsou většinou ty, které mohou být formulovány jako typické, ale existují zvláštní případy. Já bych rád našel mechanismus, jak řešit eh, tyto problémy. Abych byl úplně konkrétní, a to je jenom příklad, eh, a možná to může být jako také typické. V Maďarsku, v mé zemi, maďarská vláda chce vytvořit eh, novou jadernou elektrárnu. Samozřejmě z prostředků daňových poplatníků. A podle současných odhadů cena elektřiny eh, skutečně ohromně naroste a to vlastně určí i ceny všech podnikatelských partnerů. Nakonec daňové poplatníky jsou investovány do systému, který zvýší cenu energie v určité zemi a vše se děje legálními nástroji v uvozovkách, ale je to v rozporu s energetickou unii. Chci se vás tady zeptat, jak eh, řešit tento problém? Jak monitorovat a řešit takovou situaci? Děkuji. Máme jednu otázku v, v rámci Catch DI. Paní Pietikainen. Velmi stručně chtěla bych se zeptat, bylo by užitečné, aby ve, ve zpráv jednotlivých zemích byla povinnost eh, podle směrnice o zprávách auditorů vyjasnit, zda bylo eh, použito nebo uděleno společnosti preferenční zacházení z hlediska daňového a jaká, jakou hodnotu představuje toto preferenční zacházení. Paní komisařko. Děkuji mnohokrát. Za prvé, za šířku těch otázek a také za intenzitu. Začnu od počátku. Za prvé, já jsem nestratil naději a jsem velmi přesvědčena, věřím svým kolegům, ale věřím i vám. A všem, věřím členským státům, aby udělali to, co je správné. A je důležité, abychom všichni byli vedeni pocity občanů, že tato situace je prostě nespravedlivá. Viděli, že jejich vlády dějí řady věcí během finanční krize, aby získali kontrolu nad rozpočtem. Viděli pokles mest a škrty a očekávají, že podniky by měly platit spravedlivý podíl. Ani moc, ani málo. A to je velmi důležité. A občané od nás očekávají, že uděláme maximum pro to, aby ani jeden podnik eh, neměl tedy přednost oproti jinému podniku, aby ani jeden podnik neměl preferenční zacházení. A myslím, že k této naději jsou důvody, protože my sdílíme určité cíle. A v tom samozřejmě postupujeme co možná nejrychleji. Pokud jde o jak můžeme hovořit o rovných podmínkách, když je tolik rozdílů. Za prvé, já myslím, že pro mě eh, beru smlouvu jako fakt. Máme kontrolu státní pomoci, máme vynucování hospodářské soutěže v demokratickém kontextu. Není to zákon džungle, není to laissez-faire, nejsou to naše cíle. Prostě smlouva stanoví jasné cíle, co můžeme a co nesmíme. A měli bychom dělat maximum eh, v těchto mezích. A I když bude stejná míra zdanění, tak budou rozdíly. Eh, eh, firma se rozhodne, kde bude mít své sídlo, kde pro, bude provádět výzkum protože budou rozdíly v infrastruktuře, v kvalifikaci potenciálních zaměstnanců, jak budou moci úzce spolupracovat s eh, vzdělávacími zařízeními, s univerzitami a podobně. Takže bychom se neměli snažit eh, o nemožné a všechno nějakým způsobem eh, neutralizovat, protože konkurence je zdravá, ale konkurence by neměla být nekalá nespravedlivá. A i při dosažení tohoto cíle máme mnoho práce. Pokud jde o volání po novém úřadu, agentuře, clearinghouse, musíme vyhodnotit to, co už existuje. Protože si myslím, že etický kodex a OECD dělají dobrou práci. A v projektu BEPS e, se snaží o vytvoření lepší pochopení nutnosti uvést postupy do souladu a učinit tak i na eh, širším poli, než je EU na úrovni OECD. To je klíčové, protože to, jak OECD eh, fungovalo po leta, tak udělali velký pokrok. Konkrétně pokrok eh, v oblasti etického kodexu, pokud jde o patenty. To je věc, která je dosažena na neformální, ale velmi kvalifikované bázi, abychom mohli postupovat, postupovat rychleji, kdybychom postupovali tradičněji. Takže je důležité vyhodnotit, co máme k dispozici a využívat to dostatečně, než začneme vymýšlet něco nového, protože to může trvat velmi dlouho, než se k něčemu dostaneme co se týče relevantních trhů. Pro mě, když se pustím do oblasti hospodářské soutěže, tak existují globální firmy, ale národní trhy. Zjistíte, že máme velké podniky, které poskytují mm, předplatné na mobilní telefony a působí na národních trzích. A to je jeden z důvodů, proč komise navrhla strategii pro digitální jednotný trh, aby byl ten trh větší, aby ty podniky byly konkurenceschopnější a, a aby byly v bezprostřednější soutěži jed, jeden se druhým. A je to samozřejmě paradox, protože hovoříme o jednotném trhu desetiletí a v některých oblastech nám sloužil desetiletí, ale v jiných oblastech, v oblasti digitální, prostě nemáme digitální jednotný trh. Nemáme zatím energetický jednotný trh a musíme se o to snažit. A my se maximálně snažíme eh, neměnit eh, hranice toho, co se týká regulace a zdanění pro členské státy a co je kontrola státní pomoci. A u kontroly státní pomoci a také fiskální pomoci máme jasné, jasná kritéria. Takže můžeme skutečně rozlišit, kam bychom vlastně se vměšovali do národních kompetencí a tam, kde postupujeme podle smlouvy, tedy musíme zajistit, aby nedošlo k nekompatibilní fiskální pomoci. Máme kritéria selektivity a další, celou řadu dalších, protože jinak bychom nemohli pracovat. A další kritéria nám umožňují provést eh, hodnocení přesunu zisku opírajícího se o fakta, na základě předběžných dohod o, o ceně a přesunu zisku. A to můžeme dělat na základě kontroly státní pomoci, aniž bychom se vněšovali do národních pravomocí a kompetencí. Myslím, že to je i odpověď eh, panu Torvalcovi na, o, na rovné podmínky i když máme velké firmy, které budou působit ve čtyřech eh, i patnácti členských stát, tak máme skutečně národní trhy. A vy víte, že během svého mandátu mám tři úkoly. Kontrola státní pomoci a protitrastová opat, opatření a kontrola fuzí a akvizicí. A tam to ne, není eh, rozhodnutí podnikatelské. My e, zvažujeme, zda podnikatelské rozhodnutí omezí hospodářskou soutěž, protože hospodářská soutěž by měla umožnit spotřebitelům, aby měli dostupné ceny, kvalitu a inovace. Ale nemyslím si, že pro kterýkoliv podnik, ať se děje cokoliv v oblasti kontroly fuzí, by tohle to mohlo, mohla být výmluva pro e, zvýhodnění v daňové oblasti. To jsou úplně odlišné věci. Pokud jde o otázku u pana Maragala, třetí země, samozřejmě to je velmi obtížné. Třetí země jsou mimo naši působnost svým způsobem a pokud jde o automatickou výměnu informací o osobním příjmu, máme určité výsledky, protože jednání s třetími zeměmi nám umožnilo učinit pokrok a také vlastně jim umožnit, aby si vyměňovali informace s námi, což je pozitivní. A dopadová studie je prováděna na základě transparentního tendru, kde eh, zvítězil Pricewaterhouse Coopers a, a my žádáme všechny členské státy, aby nám poskytly 10 až 15 eh, předběžných daňových eh, rozhodnutí, abychom měli podrobnější analýzu, jak jsou mm, daňová rozhodnutí používána. My nepublikujeme jména podniků, protože v tomto velmi, v této velmi široké nemáme důvody si, se domnívat, že postupovali nesprávně. A je to toto velmi důležité, abychom zajistili, že žádný podnik nebude neoprávně naštěn z nějakého nesprávného postupu. Pokud jde o transparentnost a zprávy o jednotlivých zemích, na to byla řada otázek. Nemám zcela vyhrajenou představu, jak by ty, tyto zprávy měly vypadat konkrétně, ale pro nás je důležité, abychom měli velmi transparentní pohled na skutečnou míru zdanění. Protože skutečná, pokud skutečná míra zdanění klesá k nule v určité zemi, tak je velmi zajímavé zjistit, jak je to možné. Protože to je doklad o zvýhodnění, které vlastně představuje fiskální pomoc. A to je také předpoklad pro naší práci. Nevím, jak to vypadá v té oblasti farmaceutické. Nemohu vám poskytnout kvalifikovaný komentář této věci, ale myslím, že jedna ze zajímavých věcí v té diskusi o budoucnosti, tedy eh, patentuje, že české státy, že něco takového možné, abychom eh, vlastně umožnili výzkum a vývoj tedy v konkrétním členském státu, protože to dává smysl. Pokud eh, provádíte výzkum v určité zemi, tak to může, může ta investice být také uznána. Protože to je v rozporu s tím, že pouze vlastně uplatníte patent, který jste, který jste získali někde jinde, abyste získali daňovou výhodu a neinvestovali jste přitom v té zemi do výzkumu a vývoje. A je to zcela logické pokud je o podporu investic do výzkumu a vývoje. To platí pro farmace, farmaceutický sektor, ale i pro ostatní. Co se týče otázky uh, určité orientace a vedení, nemyslím si, že DJ Comp nebo já bychom měli mít zdroje, abychom kontrolovali všechny případy. Eh, my bychom měli mít přístup k, k případům pokud máme podezření, že se něco nesprávného děje. A členské státy by měly rozhodovat a mít daňové systémy, které fungují zcela v souladu s pravidly pro státní pomoc a příslušné nařízení. To je e, prostě nekontrola všechno, protože nic jiného bychom nedělali, ale dostat se ke kořenům otázky a být schopni poskytnout orientaci. A já chci rozlišit eh, zde mezi pokyny a mezi určit, určitým nasměrováním, protože eh, pokyny mají mnohem závažnější charakter. A když budeme poskytovat eh, tyto pokyny v určitém časovém rámci, který, který bude ukazovat, jak věci dělat, jak zabránit tomu, abyste se dostal do potíží, o kterých zde hovoříme, například, které ilustrují ty otevřené případy, které nyní šetříme. Otázka na eh, elektránu Pakš v Maďarsku. Tam je také, tam probíhá vyšetřování státní pomoci, ne fiskální, ale přímé státní pomoci a tam budeme eh, klást řadu otázek maďarské vládě, jak je to financováno a a zda to skutečně zahrnuje také státní pomoc, podle toho, co jste zmínil ve své otázce. A skutečně věřím, že veřejná konzultace o zprávách o jednotlivých zemích nám umožní postoupit dále poměrně rychle, protože to, co zatím zaznamenávám, je přesun zisku z jedné, z jedné země do druhé a bylo by pro nás velkou pomocí získat eh, na základě zpráv o jednotlivých zemích. A věřím, že nám pomůžete k tomu dospět a nalézt způsob, aby to bylo vyvážené, protože by to mělo být vždy vyvážené. Další věc, eh, která nám pomůže, je, jak se to provádí v jednotlivých státech, protože někde je více transparentnosti, eh, ve... ve Spojených státech například, a tam může být určitá inspirace eh, v tom, jak někde postupují, aby získali tu rovnováhu, protože bychom nikdy neměli připravit eh, takové nařízení, které bude zátěží pro podniky. Ten výsledek by měl být vyvážený. A každý podnik, který postupuje správně, ví, že žádný podnik nemá zvýhodnění, které je prostě výběrové a neplatí stejně daně jako všichni ostatní a my to můžeme dosáhnout, pokud budeme spolupracovat. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, za velice zajímavou a užitečnou výměnu názoru a dávám předsednictví Alenu eh, Lamasurovi na závěrečné schrnutí a nějaké informace. Ano, děkuji vám. Eh, děkuji, Roberto. A děkuji také vám, paní komisařko, že jste odpověděla velmi přesně na všechny otázky všech eh, řečníků. Eh, vy jste jasně ukázala, že kromě těch případů, které momentálně šetříte, a že jsou mnohem četnější, než jste si původně myslela že tedy prostřednictvím řízení o státních podporách a o porušení pravidel státních podpor, že jste vytvořila eh, určitý tlak a že i nadále tento politický tlak vy, vy, vykonáváte, aby členské státy souhlasili s tím, že s takovými eh, postupy skoncují a že časem by to mohlo vést k harmonizaci eh, definice zdanitelného zisku. A to je také cílem i nás v parlamentu, jakož i vás v komisi. Chtěl bych říci, že tady je ještě jeden aspekt, který jak vy, tak my musíme pozorně sledovat. A to je um, určitý follow-up. Dohlednout na to, aby když uh, jsou konstatovány nepřijatelé praktiky, že budou ukončeny. Uh, a že také v, v duchu doporučení OECD eh, budou skončeny. Vy jste sama uvedla příklad Patent Box a ukazuje se, že v některých zemích to ještě koná, ještě přetrvává. Eh, v některých zemích se konstatovalo, že prostě velice eh, spokojeně nahradili Patent Box tím Innovation Box. A e, před 15 lety v deontologickém kodexu e, bylo jasně řečeno, že je třeba změnit e, postupy v členských státech a vidíme, že prostě po pár letech se to objevilo v podobné formě znovu. Děkuji všem, děkuji všem, kdo tady zůstali až do konce, děkuji tlumočníkům, děkuji Eh, výboru EKON, že společně s námi zorganizovali toto dopoledne, které bylo velmi důležité, bylo velmi očekávané a některá nesklamalo. Děkuji a končím zasedání.